evropské instituce Evropského parlamentu. Milé kolegyně, kolegové, protokol zasedání ze čtvrtka 5. února byl rozdán. Máte k tomu námitky, připomínky? Giles Chichester. Pane předsedo, ne k zápisu, ale jako předseda Eh, delegace EU a Austrálie se identifikují s vaším prohlášením o Austrálii a eh, těším se, že eh, toto poselství osobně předám příští týden zástupcům australské vlády. Děkuji vám, takže k protokolu nejsou připomínky, takže je schválen 9. prosince 2008 pan Vitold Tomčak opět podal žádost o ochranu parlamentní imunity a práv